Končena. Hlasování proběhne zítra v 11.30. Příští zasedání se uskuteční zítra od 9.30 do 14 hodin a potom do 23 hodin. Pořad jednání byl zveřejněn a je také na webové stránce Evropského parlamentu. Tímto